Za EPP bude hovořit Sergio Paolo Francesco Silvestris. Máte slovo. Pane předsedo. Když se podíváme na to, co se v Evropě děje, minulý týden přišlo o život několik obyvatel Belgie, E eh, jsou to vlastně nejsilnější eh, záplavy za posledních 50 eh, let. Za jeden den spadlo tolik srážek jako normálně během jednoho měsíce v průměru <clears throat> celá řada silnic směrem do Francie byla zablokována, zavřena doprava Mm, nefungovala, do mnoho obcí nebylo možné se dostat. Ve Venetu došlo k dvěma umrtím, v Kalábrii také eh, smrtelné nehody, v Salernu došlo rovněž ke smrtelným obětem a v Rovigo jsou stále ještě pohřešovaní a více než jedna miliarda škod eh, byla již eh, zaregistrována. Více než 150 tisíc obcí, 500 tisíc občanů eh, trpí. Existují také mm, veliké škody na stádech pasoucího se dobytka. E, potřebujeme skutečně velkou celosvětovou solidaritu a musíme demonstrovat silnou solidaritu v rámci Evropské unie, zejména v první fázi potírání těch bezprostředních škod, ale budeme mít se dočinit s dlouhodobými e, důsledky těchto záplav. E, evropská výroba se stává především z malých a středně velkých podniků. Tyto ztratily prostředky k výrobě, byly zničeny faktory, chybí stroje, zařízení, ale jak jsem řekl, zejména střední vrstva byla nejprve dotčena, jakož i zemědělské oblasti. Došlo k velkým škodách v chovu v stá, ve, ve, na stádech, v chovu kuřat Tady je třeba, aby Evropa skutečně dostála své úloze a aby ujistila dotčené země, že skutečně bude mobilizována solidarita, která jim pomůže. by být, mělo by být také umožněno vybrat eh, kritéria tak, aby mohlo dojít bezprostřední pomoci pro občany, kteří trpí eh, tímto dramatem. A nyní Edita Estrela za Evropské socialisté demokraty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Ve jménu naší frakce SAD bych chtěla vyjádřit naši hlubokou solidaritu se všemi dotčenými oblastmi a regiony těmito záplavami. Zejména bychom chtěli vyslovit eh, náš soucit, eh, protože rok 2010 je nesmírně markantní, co se týče rozměru katastrof, také v Madejře Eh, došlo k velikým problémům. Ve Francii extrémní povětrnostní podmínky způsobily mnoho škod. Ve Španělsku, Německu, Belgii a Nizozemsku rovněž a to vedlo k obrovským škodám záplavy ve střední Evropě se stále zhoršují a také on nespůsobují obrovské škody. Itálie, Spojené království, Maďarsko, eh, Slovensko, Česká republika. Tisíce eh, lidí muselo opustit své domovy a stovky podniků muselo zastavit svou výrobu. V Jižní Evropě je to tak, že sta tisíce hektarů lesa bylo na druhé straně zničeno požáry Klimatické podmínky se stále zhoršují a přírodní katastrofy vedou k ekologickým škodám, k úmrtím a k obrovským ztrátám ekonomickým. A proto je nezbytné, aby se nám podařilo eh, rozumně řídit rizika s tím související lepší urbanistika, lepší plánování měst, lepší plánování pobřeží, eh, lepší politika v oblasti udržby lesů mohou vést k tomu, že se sníží důsledky těchto katastrof. Je třeba také posílit opatření v oblasti eh, civilní ochrany. Eh, jednotlivá opatření by měla být skutečně zjednodušena, jakož i úpravy pravidla legislativy by měla být zjednodušena tak, aby bylo možno okamžitě pomoci. E, pane předsedo, není možné, e, aby se Fond Solidarity blokoval. E, chtěla bych připomenout, že Evropský parlament nedávno také schválil návrh ke zřízení monitorovacího střediska právě pro sledování důsledků sucha a domnívám se, že takové instituce by také nám mohly pomoci. Děkuji vám, děkuji kolegyně. A nyní za liberály a demokraty. Pan Dirk Sterks. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě v první řadě chceme vyjádřit soustrast s obětmi Eh, jde o čtyři lidi v mé zemi a tisíce dalších, kteří utrpěli obrovské finanční škody na, svých, na jejich domech nebo živnostech. A v uplynulých měsících, dokonce i letech, se celá řada států potýkala s problémy s vodou, například s povodněmi. A já mám dotaz na Evropskou komisi. Při hodnocení toho, k čemu dochází, by bylo užitečné, kdyby se sešli experti z různých členských států, z různých oblastí, aby tito lidé přispěli k celkovému posouzení toho, co se vlastně děje. Abychom si udělali jasno ohledně příčin. Je to komplexní záležitost, ale když jednáme jasno v tom, jaké jsou příčiny, můžeme začít uh, řešit i nějaká, uh, nějaké způsoby, jak tyto problémy odstraňovat. Uh, Ehm, máme i příslušné směrnice, které by to mohly zohlednit. Měli bychom mít preventivní opatření, protože ehm, intenzivní srážky budou pokračovat i nadále a musíme přesně zjistit, co to způsobuje. A pakliže se objeví nová havarijní situace, musíme na to patřičně reagovat. Proto se chci znovu zeptat komise a požádat jí, aby svolala příslušné experty, abychom byli schopni dobře zareagovat paní místopředsedkyně Izabel Diohan za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě, že za zelené chceme eh, vyslovit soustrast všem rodinám, kteří byli postiženi těmito ničivými povodněmi, ti, kdo přišli ať už eh, o život, anebo přišli o část svého majetku. A samozřejmě, že chceme také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří byli velmi aktivní ve všech regionech, které byly postiženy. A samozřejmě, jak bezprostředně teď, tak i v budoucnosti musíme pomoct všem opětem, musíme je odškodnit, ale musíme mít také nové inovativní politiky, který, které řeší samotnou příčinu problému. Doporučuji komisi tři hlavní směry. Za prvé renovace a také stavění, které stabilizuje půdu, protože pokaždé, když se plánují, plánuje stavba nějakých komerčních nebo jiných staveb, tak musí být plánovány tak, aby žádným způsobem eh, nenarušovaly eh, kvalitu té půdy, aby to bylo odolné vůči vodě. Dále zemědělská politika která intenzivním způsobem eh, způsobuje, že eh, půda je více zranitelná, takže veškeré tyto politiky musí být přizpůsobeny a také musíme koordinovat obce a regiony tak, aby byly schopny reagovat na takovou situaci, když se objeví, protože někdy ta mobilizace není dostatečná, takže musíme posílit mechanismy koordinace, eh, včetně například předpovědí počasí celá Evropa ve všech svých politikách, politikách prevence i politikách aktivního zásahu ve všech oblastech musí rozvíjet společné politiky tak, aby za několik měsíců, až se příště objeví nějaké extrémní povětrnostní podmínky, jsme tady nemuseli opět vyslovovat takovou soustrast všem. A myslím, že bychom to mohli zapracovat do všech politik. Děkuji. A nyní paní Gerling za konzervativce reformisty. Děkuji vám, pane předsedo. Naše skupina také chce vyjádřit upřímnou soustrat všem obětem. Já mám sama osobní zkušenosti s těmito problémy, protože záplavy eh, u mě doma, v mém regionu, mě právě vedli k tomu, abych kontaktoval Evropský parlament a inspirovali mě potom k tomu, abych se stala poslankyní. Takže ta mobilizace z Fondu pro solidaritu je něco, s čím naprosto souhlasím. Dokonce tento týden v Cornwallu jsme měli další záplavy. Mr. Starks již vlastně řekl, co jsem chtěla říct sama, ale myslím, že to stojí za zopakování. Já si myslím, že včasné varování je velice důležité, ale všichni víme, jak rychle se počasí může měnit. A já nevím, jestli je opravdu optimální využití e, prostředků e, investovat do těchto mechanismů. Spíš jde o to, investovat do toho, abychom byli schopni rychle reagovat, až se včasné varování objeví. A Evropa by v tomto směru mohla hodně přispět tím, že bychom měli eh, takové podmínky, kdybychom se měli, mohli vzájemně od sebe učit. A v Gloucestershire, odkud pocházím, nám hodně pomohly různé konekce, vztahy s rakouským regiony, kde měli dlouholeté zkušenosti s povodněmi v oblastech ve vysoko, vysoké nadmořské výšce. My jsme tyto zkušenosti neměli. Takže bylo by dobré, kdyby komise vytvořila takovýto mechanismus, kdybychom měli regionální vazby, které by nám pomohly zvládat tyto problémy, které se budou ještě opakovat. United Left. Děkuji. Teď za um, levici um, pan Bisky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve jménu QNGL bych rovněž chtěl vyslovit soustrast obětem dotčeným těmito záplavami. Domnívám se, že tady jsme si napříč všemi politickými skupinami zajedno. Jsme si také zajedno v tom, že je třeba rychle pomoci a zazněla tady již řada rozumných slov, která nemusím opakovat, ale rozhodně je plně podporuji. Dovolte, eh, abych zmínil ještě jeden aspekt a to jsou dlouhodobé škody. Nezapomínejme prosím na to, že některé důsledky přírodních katastrof jsou dlouhodobější, než jsme schopni vůbec dohlédnout. A zde se mi zdá být důležité také mobilizovat Fond Solidarity a opatření také zaměřit i na dlouhodobé důsledky takových přírodních katastrof. A poslední má úvaha. Můžeme to tady diskutovat, ale domnívám se, že nejdůležitější otázkou je, abychom co možná nejrychleji dosáhli co možná největší podporu také proto, aby mohlo dojít k mobilizaci podpory přímo na místě, protože jedině tam je možné zlepšit podmínky tak, jak to my nemůžeme učinit z tohoto parlamentu. Eh, Madame Mara Bizotto. Paní Bizotto za FD. Děkuji. I já bych ráda vyjádřila eh, náš soucit všem těm, kteří byli oběti eh, těchto povodní. Eh, I u nás se to týká několik desítek tisíc lidí a několika stovek obcí. 140 čtverečních kilometrů bylo zaplaveno, dva lidé zemřeli, došlo také k evakuaci pacientů z nemocnicí, firmy eh, tím obrovským způsobem utrpěly. A dokonce eh, jedna továrna skutečně dostala přímý zásah, takže hovořím o skutečné katastrofě. Evropa musí v této věci dělat více. Musíme mobilizovat ten fond Solidarity a pokud rozpočet nebude schválen, tak pochopitelně tyto finance nebudou k dispozici. Myslím si, že je potřeba eh, si uvědomit, že hovoříme zde o obrovských projektech infrastruktury a já se domnívám, že bychom měli investovat více peněz hlavně do výzkumu. Je potřeba, abychom také správným způsobem eh, zvládali eh, řízení celých takovýchto oblastí. Měli bychom také zlepšit ten systém časného varování, protože naše řeky skutečně dnes ohrožují životy a zdraví lidí. Já doufám tedy, že budeme mít odpověď na všechny tyto problémy, ale zatím se domnívám, že jsme příliš vzdáleni od skutečných potřeb našich občanů. Děkuji. Tím se dostáváme k závěru této velice krátké diskusem o povodních v Evropě, ke kterým došlo v letošním roce.